Vítám také pana Alberta Potošníka. Máme na programu nyní předložení výroční zprávy, kterou přednese ředitel Agentury pro spolupráci regulačních orgánů a také Lord Mock, který je předsedou tohoto subjektu. E, k dispozici na tento bod máme 60 minut. Nejprve máme 20 minut pro naše přednášející, aby nám mohli přednést svou prezentaci, což mohou učinit jak si budou přát a následně bude prostor pro otázky a odpovědi. Prosím, Lord Mok, na slovo. Thank you very much for the Děkuji vám, paní předsedkyně, za příležitost eh, tuto prezentaci jste eh, mít. Eh, jenom pro uklidnění bych chtěl říci, že jsme dostali dokument se všemi slajdy tady této prezentace. My k tomu sice eh, jak si projdeme, ale každopádně Každopádně je tady ta eh, možnost to potom projít. Ale eh, my tady teď budeme mít kratší prezentaci. A je to tady o monitorovací zprávě, druhé výroční o monitorovací zprávě o trhu s energií a je to na základě článku 11 nařízení. Eh, my jsme tady zabývali v podstatě třemi eh, oblastmi. Trh s elektřinou, se zemním plynem a maloobchodní trh, eh, včetně tedy ochrany spotřebitelů a jejich posílení jejich pozice. Takže tolik je ta krátká prezentace a nyní k velkou obchodu. My jsme se zaměřili na vývoj podního trhu s elektřinou v roce 2012. A zde jsou naše doporučení na základě analýzy a je to na základě eh, výsledků, které máte v balíčku. U elektřiny je jasné, že eh, eh, stanovení maximálních cen na trhu vede eh, ke snižování cen a k vyrovnávání cen. Když se podíváte na eh, slide 14 v tom balíčku, který jste dostali, uvidíte, že v období po roce 2008 cenová konverze se posílila v mnoha evropských eh, regionech. To znamená, že v různých oblastech v témže regionu eh, došlo k, k podobnému vývoji v, cenách a eh, z tohoto trendu vystupuje pouze poslední rok, což je vlivem zejména obnovitelných paliv. Když se podíváme eh, na to, jak se daří implementovat model cen za elektřinu, Eh, tak je třeba toto dokončit. Eh, je třeba si za prioritu stanovit v nejbližší budoucnosti to, aby eh, byl tento cenový model skutečně prosazen. To je důležité, abychom měli společný energetický trh do roku 2015. A když se podíváte na slide číslo 16, pak tam uvidíte Eh, přínosy integraci trhu, přínosy fyzického propojení trhu členských států a určité výhody také pro konečné spotřebitele. To je de facto rozšíření takzvaného tržního kaplingu eh, mimo, eh, mimo tady oblasti nebo mimo oblasti dále za oblasti, kde už existuje také se využívá více přeshraničních propojovacích vedení, ale bohužel často nám elektřina proudí přes hranice nesprávným směrem. Když se podíváte na snímek číslo 15, tak tam vidíte, že tomu tak je. A také eh, třeba ve středozápadní Evropě, eh, kde ten eh, tržní coupling je rozšířenější, to znamená, že ty trhy jsou přes národní hranice více propojené, tak vidíte, že eh, ten eh, proud energie, který by šel proti směru eh, cenových rozdílů, tak už vlastně přestal. Doufáme, že to podaří v průběhu příštího roku rozšířit dále. V současné době nemáme problém s kapacitou ve zlepšování integrace energetického trhu v Evropě. To je vidět opět na slajdu číslo 15. Dále se musíme urgentně zabývat otázkou eh, proudů energie, které jsou neplánované a které jsou zaciklené. Cenová konverze v roce 2012 eh, právě k tomuto vedla, zejména k těm zacikleným eh, tokům. Eh, tento fenomén musíme sledovat a potřebujeme najít nějaké řešení, které by zasáhlo hned a které by bylo také dlouhodobě trvalé. A dále budeme mít eh, větší výhody z toho, když se budeme snažit propojovat a konsistentně rozvíjet eh, trh s plynem, tak aby se rozšířila generace plynu z obnovitelných zdrojů. Eh, k plynovým trhům eh, pořád ještě evropský spotřebitel ztrácí eh, k vůli nedostatečné likviditě a fragmentace trhu s plynem. To je zjevně oblast, kde musíme zacílit naše úsilí. Eh, musíme plně implementovat CMP. To je, eh, to je mm, proces eh, řešení řešení tedy úzkých míst v síti. Také budeme muset urychlit eh, řešení tedy toho trhu eh, ještě předtím, než eh, celé nařízení začne plně platit. Když se podíváte na slide číslo 4, zde máme vysokou úroveň objednávek na kapacitu přenosových sítí E, to je poměrně vysoké, ale e, v realitě se potom tato kapacita využívá daleko méně a zůstává naopak nevyužitá v dlouhých e, obdobích roku. Čili tady opět musíme udělat něco pro to, aby tato kapacita se sehrávala na trhu větší roli a byla efektivněji využívána. Taka, taky je třeba Eh, přecházet více od dlouhodobých kontraktů eh, k takzvaných kontraktům a hub capacity. Tady eh, vidíme, že zatím rozvoj cen, respektive vývoj cen, se do značné míry stále ještě odvíjí od cen na trhu s ropou. Takže tady je třeba Eh, pokračovat eh, v odpoutávání vývoje cen plynu od vývoje cen ropy, poněvadž eh, plyn se tedy vyvíjí rychleji a ten trh také kolisá rychleji. To znamená, že budeme potřebovat pravidla pro obchodování s plynem v centrech, kde se s ním tedy obchoduje a Eh, také bude třeba se podívat eh, na eh, přeshraniční přenosové poplatky a tarify. Vidíme, že v současné době na téže hranici existují jiné transitní poplatky podle toho, kterým směrem plyn proudí. A to také samozřejmě přispěje k integraci trhu s plynem i s elektřinou, poněvadž to nám může Ehm, tedy tato souhra ehm, může na pomoci a urychlit celý proces. Děkuji. A nyní tedy malou obchodní trh. Bohužel pořád zde máme ehm, pomalu, tedy poměrně nízký, nízké výsledky, respektive nízký podíl spotřebitelů, kteří mění své dodavatele je tady jakási loajalita k tradičním místním dodavatelům a přechod od jednoho dodavatele k druhému se někdy vnímá jako riskantní, komplikovaný a příliš dlouho trvající. My máme jenom tedy Eh, myslím, že 23 eh, členských zemí, nebo z 23 členských zemí pouze 18 členských zemí eh, je schopno zajistit, že se změna dodavatele odehraje za méně než tři týdny. Taky máme ještě značný podíl regulovaných cen a to znamená, že Velkou bariérou pro vstup nových dodatelů na trh je právě tato regulace cen. Existuje navíc eh, rozmanitost legislativ a regulačních režimů v jednotlivých členských zemích, eh, jsou tady problémy se získáváním licencí a tak dále. A také to, ten plný unbundling v mnohých členských zemích dosud nebyl dosažen. A to eh, souvisí také s rebrandingem maloobchodníků. Závěry jsou nepřekvapivé eh, v letošním roce a možná i také v tom eh, roce, který bude následovat, došlo víceméně k nárůstu cen plynu pro spotřebitele. Energetické zdanění a další poplatky Eh, se na tom také eh, určitým způsobem eh, podepisují a podepisují se také na malé ochotě měnit spotřebitele, pardon, měnit dodavatele. V některých zemích domníváme se, že, domníváme se, že je nutné, aby spotřebitelé byli lépe informováni a aby byla zostřena konkurence. Pokud se týče regulovaných cen, eh, pokud jsou stanoveny příliš nízko, eh, pak samozřejmě jsou antikonkurenční a v českých zemích, kde eh, je tato situace, bude třeba zvýšit ceny, aby došlo k zostření konkurence. A tady je třeba, aby Eh, národní orgány hrály větší roli v prosazování tohoto balíčku a snažili se přesvědčovat spotřebitele, že je výhodné, aby měnili dodavatele. Čili dá se říci, eh, že mezi členskými zeměmi jsou velké rozdíly v naplňování eh, konkurenčního trhu a Například eh, definice eh, eh, bankrotu dodavatele se velice liší v jednotlivých národních legislativách. A opět tady máme různá opatření na ochranu spotřebitele, které jsou buď to v sociální legislativě nebo v energetické legislativě. Úroveň plnění požadavků třetího balíčku a e, povinnosti informovat spotřebitele je většinou poměrně vysoká. Většin, ve většině členských zemí existuje nezávislé e, e, nezávislé rozhodčí orgány v případě sporů mezi spotřebiteli a dodavateli. Nicméně nedostatečná harmonizace ve sběru dat nám stěžuje porovnávání situace v jednotlivých zemích eh, a analýzu eh, situace. Pokud se týče eh, inteligentních měřičů spotřeby, to je slide 33 a 34. Tam uvidíte, jak to vypadá a jak tomu jednotlivé země přistupují a opět situace je velmi rozmanitá, nicméně pokrok je zjevný. Takže eh, vzhledem tedy k, našich závěru, k našim závěrům. Navzdory ekonomickému poklesu v posledních posl- několika letech eh, dochází ke eh, zvyšování cen energie pro domácnosti a tento proces nadále pokračuje. Jsem přesvědčen, že integrace velkopodního trhu se zlepšuje, nicméně integrace obnovitelných zdrojů energie a e, zacyklených toků energie e, se staví proti e, tomuto trendu. Zejméně, zejména závažná netransparentnost panuje v oblasti přepravy plynu a tady je třeba ještě dosáhnout pokroku. Eh, dále je třeba říci, že eh, změna eh, dodavatele, zejména plynu, ale také elektřiny, není dostatečně rozšířená a faktorem, který působí proti tomu, je někdy regulace cen. Naše doporučení. Za prvé, a to je asi očekávané, plná transpozice, plná implementace třetího balíčku, to je nezbytná podmínka a je třeba tohoto dosáhnout nejenom tím, že se bude tlačit na členské země, ale také uvnitř členských zemí je třeba eh, vyvíjet tlak. Dále eh, je eh, třeba, aby se implementovaly kodexy pro fungování sítí a dále je třeba okamžitě jednat proti těm takzvaným loop flows, čili zacikleným proudům energie. Eh, dále eh, likvidita eh, v střediství obchodování plynem bude velice důležitá záležitost a je třeba odstraňovat překážky v mm, zde změnách přechodu od jednoho dodatele k druhému. Eh, dovolte ještě dvě poznámky. Za prvé bych chtěl poděkovat všem těm, kteří přispěli k vypracování tohoto 170-stránkového dokumentu. A za druhé, eh, toto je pohled na současnou situaci. Měl bych tedy říct ještě, že v současné době se chystáme na konzultace a velice rádi poskytneme informace tak, abychom eh, vyjasnili situaci, jakam chceme dospět do poloviny 20. let. Nejenom tedy eh, se chceme zabývat současní, současnou situací. Děkuji vám, paní předsedkyně. Bene, voi Eh, Děkuji. To byl tedy konec této prezentace a jako první si přihlásil slovo pan kolega Turmes. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za přednesenou prezentaci. Mám jednu otázku k oblasti implementace protože to byl jeden z hlavních požadavků také ve zprávě pana Jerzyho Buska. A moje otázka je možná spíše na komisi. Ptám se, kde jsme v oblasti těch toho plánování, protože některé ty kódy již byly téměř rozhodnuty. Čili kdy si komise domnívá, že by to mohlo jít do komitologie. A vzhledem k tomu, že to je komitologický postum s přeskumem nebo něco podobného, tak eh, jakým způsobem se vypořádáte s tím, že od dubna dále parlament nějakou dobu fungovat nebude? Tak jestli k tomu komise může něco říci. Za druhé, děkuji vám za to, že jste opět zdůraznil, eh, že v Evropě planuje problém v oblasti cen plynu. My jsme v té zprávě eh, pana Buska vyslali jasný signál v tom směru, aby byl zastaven ten anachronismus indexace cen ropy, protože v důsledku toho právě evropské ceny plynu rostly mnohem rychleji, než americké ceny klesaly. Čili měli bychom zapracovat na té cenové indexaci. Možná byste nám mohl říct, co můžeme udělat víc, než to, co dělá GŽ pro konkurenceschopnost v souvislosti s Gazpromem. Třetí věc. Děkuji vám za váš snímek na straně 17 o těch smyčkových tocích. Toto totiž potvrzuje něco, co já prosazuji už roky. Tady to v Evropě nefunguje tak, že by ty smyčky se pohybovaly mezi Německem a Polskem. Čili tady na vašem snímku je přibližně 500 takových toků a e, velmi hodně se toho týká také Francie, francouzského jaderného sektoru. Takže když říkáte o tom, že tyto toky jsou problémem, tak možná spíš jsou to problém v oblasti té Francie, protože to je pětkrát větší problém než e, to, co řešíme v oblasti obnovitelných zdrojů. Takže to je velmi důležité, že to tady zaznělo. Čtvrtá věc. Ehm, podle mě to je něco, co urgentně vyžaduje podniknutí určitých kroků. Eh, od roku 2004 tady proběhla druhá liberalizace elektřiny a velice se snažíme motivovat spotřebitele, aby eh, změnili své zdroje. Můžu vám poskytnout údaje z Německa, paní kolegyně Nýblerová jistě ráda potvrdí paní Angelika Nýblerová. Ano, jistě, to není Angela. Angela to je jiná důležitá německá politička. Teď na ní nevím, jak se jmenuje dál, ale to je jedno. Takže v Německu eh, po Poté, co rok a půl se v médiích hovoří o tom, že je velmi vysoká cena energií, tak eh, hádejte, jaká je míra eh, německých spotřebitelů, který změnili své zdroje. Je to méně než 10 a v Německu máme internetové portály, spotřebitelské organizace, ti všichni odvádějí svoji práci. Čili ve druhé fázi možná si musíme říct si jednu věc. Eh, jsou tady určité limity. A ty důvody, které vy jste tady vyjmenoval, které vedou k této situaci, tak možná vám tam něco uniklo. Možná je problém v tom, že spotřebitelé eh, jsou trošku ohlupováni trhem. Jak to funguje? V Lipsku máme eh, situaci takovou, že ceny poklesly z 65 euro na megawatt v roce 2009 na 35 euro, které tam máme dnes. Takže němečtí spotřebitelé nezaznamenali eh, žádné změny. V tom mm, oblasti velkoobchodu, té velkodistribuce, to je nějakých 50%, ale u individuálních spotřebitelů nula. Takže já se vás ptám, kde ty peníze mizí? Kde ty peníze se ztrácejí? Samozřejmě vy řeknete, že tento trh není trhem budoucnosti ale poté, co tři roky ty ceny klesají, tak není žádný objektivní důvod pro to, aby ta fixní cena pro spotřebitele neklesla také. To je podle mě stávající situace na trhu. Upozorňuji, že musím odejít eh, ve 16.45, takže určitě neberte si to osobně, že tady nemohu být až do konce. kolega Turmes. Děkuji panu kolegovi Turmesovi a slovo má pan kolega Čičestr. Já jsem si myslel, že panu Turmesovi to šlo tak dobře, když hovořil o té mocné dámě v našem výboru, že jsem si říkal, že se budu uh, tomuto tématu věnovat mnohem více. Mohu vám poblahopřát za odprezentování této zprávy, mohu vám poblahopřát za to, že jste to neprocházel stránku po stránce, to vám děkuji, protože jinak by to bylo docela únavné cvičení a asi bych na to i potřeboval více času. Chci se vás zeptat a poprosit vás, zda byste se mohl vyjádřit k tomu politickému a spotřebitelskému tématu zvyšujících se cen. O tom hovořil Claude. Pro mě je to poněkud matoucí. Ceny se mají dále zvedat z hlediska kapsy spotřebitele a to v době, kdy evropská ekonomika je poněkud, jak říkáme, utlumená, ne úplně stlumena, nicméně evropská ekonomika každopádně nefunguje tak, jak má, na plnou kapacitu a celosvětově eh, ve Spojených státech se na eh, světový trh dostává víc eh, plynu, než je potřeba. Jak říkáte, je zde určitá mezera mezi evropskými cenami plynu a cenami plynu jinde a já úplně neslyším, že by se nám dostávalo odpovědí. Je to velké politické téma. Ti, kteří mají pevný plat a zaznamenávají v energetických nákladech takové navýšení cen, dostáváme se do období, kdy přijde zima a lidé budou mít pocit, že musí svoji spotřebu držet na úzdě, jelikož nemají dost peněz, tak si říkám, co s tím. A já sdílím obavy Klóda z toho přepnutí. Ne, vždycky je to jednoduché. Ze zkušenosti vím, že změnit dodavatele je těžké. Jeden z mých eh, klientů na tom byl podobně a snaha změnit dodavatele je opravdu ohromný úkol. Není to jako problém s e-maily a s telefonem. Já nevím, co bychom měli udělat, abychom podnítili lidi k tomu, aby se více orientovali na změnu. Určitě soutěž, konkurence na trhu je odpovědí Zdá se, že opět s Claudem souhlasím. Claude říkal, že to nesmí být práce na, plnou, na plný úvazek, aby člověk byl spotřebitelem elektrické energie. Musíme to spotřebitelům zjednodušit. Musíme zajistit, aby se v tom eh, angažovali a o tohle zasadili i regulátoři. Co můžeme sdělit našim spotřebitelům? Musíme jim dát naději, říct jim, že provedeme další strukturální eh, úpravy takhle, anebo zůstaneme v eh, zaseknutí na situaci, v které jsme. Je... U Gazpromu, že Děkuji a slovo má paní kolegyně Mazejku Koč. Thank you. Já děkuji. Děkuji, paní předsedající. Já jsem moc ráda, že dnes máme příležitost si vyslechnout víc podrobností k naší situaci na energetickém trhu, zvláště na vnitřním evropském energetickém trhu. Jsem ráda, že zde pan Potočník, ředitel agentury ESRA, agentury, která má své ústředí ve Slovensku a já, pokud mohu, bych ráda položila dvě otázky. Za prvé, mám řadu údajů za poslední dva roky, které uvádějí, že v agentuře ACER je nedostatek peněz. To je první otázka. Chci se zeptat, zda teď už máte eh, vše v pořádku, nebo je to stále ještě problematické. A druhá moje otázka. Agentura ACER je ve Slovensku, ale Slovensko je stále ještě na třetím místě ve velkoobchodních cenách trochu žertuje, ale ta otázka je částečně vážná. Jak to, že je ta agentura umístěna zrovna tam, kde jsou uh, tak vysoké ceny energii? Děkuji. Parole, kolega. Děkuji a slovo má paní kolegyně Crowley. Thank you very much, Madam President. Děkuji, paní předsedající. Já mám tři poznámky, které mě zaujaly ohledně dnešních prezentací prvé řadě ceny elektřiny se zvýšily nejenom pro spotřebitele, ale i pro podniky. Stejně tak to platí i pro ceny plynu. A když hovoříme o změny ne, dodavatelů, o přechodu od jednoho dodavatele ke druhému, tak pokud to někdo zkusil, tak bude vědět, že v prvé řadě dostane soupis tarifů a na to potřebujete nejenom eh, titul um, technického zaměření, ale hlavně musíte být na to vystudovaný matematik, abyste to zvládli. A navíc se musíte zavázat k dlouhodobé smlouvě, což lidi odrazuje od toho, aby se pouhlíželi po jiných dodavatelích. A vy jste hovořili o uh, problematice zranitelných spotřebitelů u elektrické energie a plynu a my jsme za poslední tři roky zaznamenali jeden z největších problémů v tom, že ti, kteří mají nejnižší příjem, jsou nejvíce zasaženi nejenom zvýšením cen, ale hlavně změnou daňového systému jednotlivých členských států. A přestože je zde myšlenka vnitřního trhu, tak eh, zde stále ještě existují určité překážky a když se podíváme na vaše vlastní průsvědky, tak zaznamenáme, že zde je jasné propojení eh, o, ve střední Evropě, ať už je to střední Evropa do Německa, Polska, Francie, Belgie, eh, Nizozemska. A, a čím dále jdete, tak těch potíží je stále víc. Eh, Spojené království, Irsko, Finsko a dál po Baltí. Tam není stejná kapacita, není tam stejná možnost pohlednout se po jiném dodavateli. My jsme tuhle diskusi už v tomto výboru vedli nedávno i s komisí probíhala tato diskuze a já si říkám, že zde určitě musí být nějaká benevolence, co se týče života schopnosti alternativních dodavatelů. Měly by zde existovat určité podmínky pro to, aby tito dodavatele eh, zde existovaly. Já jsem nedávno četl a slyšel ve zprávách eh, BBC, že zisk šesti největších energetických společností ve Spojeném království se dostali ze 340, ze 304 miliard, milionů liber na 1,9 miliard liber v roce 2012. A otázka je, jak je to s komoditami, nemovitostmi. Když se ceny tímto způsobem eh, hnou, tak máme problémy tohoto typu a regulátor by se na to měl zaměřit. Já hovořím ze zkušenosti v Irsku, kdy regulátor má možnost, má pravomoc stanovit fixně ceny. A pokud dojde k nějakému navýšení cen, tak je musí regulátor v prvé řadě schválit. A to pozbuzuje konkurenci. A já si pamatuju dobře, že před 20 lety ministr energetiky v mé zemi řekl, jaké budou ceny. A ty ceny byly to, na co trh potom reagoval. A reagovali na to i spotřebitelé. Na to jsem už v politice dost dlouho, abych si tohle pamatoval. A my potřebujeme výhody pro spotřebitele, které může přinést to, čemu říkáme nezávislý regulační systém. Děkuji, slovo má paní kolegyně Nibler. Vielen Dank, Děkuji, paní předsedající. Eh, vážení pánové, eh, děkuji vám za velmi zajímavé prezentace a jenom bych vás prosila, eh, já jsem z Německa a my eh, jsme se vydali vlastní cestou, eh, pokud se týče zajišťování energetické bezpečnosti. Eh, mě by zajímalo, jak vy vidíte a jak vy tedy jako z regulačního hlediska vidíte vývoj v Německu. My jsme se rozhodli Eh, předčasně, eh, tedy do roku 2022, odpojit ze sítě všechny atomové elektrárny a zároveň s tím jsme přijali nový zákon o obnovitelných zdrojích energie a eh, to, že máme tady potíže v tom, že podle počasí míváme přebytky Eh, energie eh, z větru nebo ze eh, slunce a my si ji snažíme uplatnit na sousedních trzích a to ne, že bychom je tam prodávali někde a pak musíme platit za to, že tam můžeme dodávat a pak naopak, když potřebujeme energii, tak ji musíme draze nakupovat, což není zrovna rentabilní. Jinak pokud se týče vývoje cen, plynu, eh, tak eh, teď budeme mít eh, nové, novou vládu a myslím, že tady budeme muset ještě mnohé vykonat. Ale vzhledem k evropskému prostředí zajímalo mě, zda tedy vaše agentura dává také konkrétní doporučení jednotlivým zemím a nás přebytek elektřiny z obnovitelných zdrojů Eh, tam eh, se eh, to dělá potíže Polsku a oni už to technicky ošetřili na hranicích a mm, také jsou nyní potíže v Česku. Čili otázka tedy chcete dávat také doporučení jednotlivým zemím? A druhá otázka, intenzivňujete také spolupráci přeshraniční, já myslím přes hranice regionu, Eh, vy jistě se na to díváte z hlediska celého celoevropského trhu, takže otázka eh, je eh, tato. My de facto máme tedy hranici s Polskem a s Českem, tak otázka je, jestli také se snažíte motivovat k tomu, aby také přes tyto hranice došlo k nějakým spoluprácím. Děkuji vám. Grazie, monsieur Odi. Děkuji, slovo má pan Ody. Merci, madame la présidente. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za přednesené prezentace. Pochopili jsme tady vazbu mezi spotřebiteli na jedné straně, cenou na straně druhé. A mm, tím, že je zde velká neochota měnit dodavatele. Já se ptám, ta vazba mezi eh, regulovanými cenami a investicemi, jaká je? Pravidelně se v tisku dočítáme, že eh, v Evropské unii vzniká jakási černá díra pro energii a že poskytovatelé energií již nebudou do budoucna schopni zajistit dodávky, že bude docházet k výpadkům. Eh, když vyhodnocujete regulované ceny, jak je zde nějaká vazba mezi regulovanou cenou a schopností vlastníků provádět investice do infrastruktury? A je zde potřeba řídit investice na celovropské úrovni a pokud jde o Gazprom a o příslušné investice, došlo tam k nějakým pokrokům? Zejména by mě zajímalo, jak to vypadá v oblasti infrastruktury v Evropě. My v parlamentu tady často máme takový dojem, že mm, investice nejsou dostatečné, pokud jde o změnu spotřeby a produkce. Děkuji panu kolegovi. Tímto tady jsme ukončili vystoupení jednotlivých kolegů, takže bych znovu ráda dala slovo našim hostům, panu Potošníkovi a panu Mogovi pro závěrečné schrnutí. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za tyto zajímavé otázky, které zde zazněly. Myslím, že jste obsáhli velkou část naší zprávy a i mnoho jiných věcí. Určitě mm, na řadu z těch věcí můžeme zareagovat, ale řadu věcí by měly řešit spíše jiné subjekty. Čili můžeme se k tomu vyjádřit, ale řešení mm, spíše mm, patří jiným. Pokud jde o implementaci, já se na to můžu podívat z pohledu naší agentury. Pokud jde o plyn, tak tady máme dva důležité legislativní akty které prošly už celým tím procesem a nyní jsou v platnosti. Také máme velice důležité dva, eh, dva legislativní akty v oblasti elektřiny, pokud jde o propojení a congestion management, které jsou velice důležité v pokročilé fázi před dokončením. Procházejí komitologií, stejně tak gas balancing taky prochází komitologií. Čili to je všechno důležité, ale jak víte, tak eh, mandát agentury do postupu komitologie nespadá, to jde nad náš mandát. Pokud se týče cen plynu, hmm, o tom bych rád pohovořil z různých pohledů. Jsme tady zaznamenali, eh, že došlo k pohybu, k přesunu těch cen plynu indexovaných ropou do jiného systému. To souvisí jistě s trhem, protože v této chvíli trh měl určitou dobu, kdy krátkodobé ceny na trhu byly nižší než dlouhodobé ceny indexované ropou. Takže operátoři v Evropě na to přicházejí už sami, aniž by jim to generální ředitelství pro volnou hospodářskou soutěž muselo říkat, že jsou tady velké výhody, když půjdou směrem k těm hub index prices. My um, zatím tady nemáme ještě dostatečnou likviditu v těch plynových centrech, plynových hubech, abychom na ně mohli odkazovat. Čili o co se snažíme my? My se snažíme, aby ta uh, plynařská centra byla více likvidní, snažíme se tedy vylepšovat infrastrukturu mezi jednotlivými centry, Věříme, že v příštím roce dojde k dalšímu úspěchu, tak abychom podpořili prostě likviditu těchto eh, subjektů a aby byly mnohem přitažlivější referencí pro obchodování. Pokud jde o ty mm, výpadky, to nesouvisí jenom s větrem v Německu, ale je tady celá řada dalších důležitých aspektů. Potřebujeme krátkodobá řešení, krátkodobé nápravné prostředky, potřebujeme také dlouhodobá řešení. Ono ve finále jediným konečným řešením mohou být silnější sítě. A v současné době část těch, eh, té infrastruktury v rámci nového programu je také zaměřena na to, aby se zlepšila integrační kapacita v rámci celé země. A tady bych chtěl eh, znovu odkázat na snímek 15, že v současné době je ještě další kapacita i po té, co ji trh využil. Takže ano, nárůst kapacity, to je jedna věc, jeden důležitý krok, ale zároveň se musíme podívat na to na místní úrovni, jak to vyřešit. Pokud je změny dodavatelů, to je prostě do jisté míry, je to až záhada. Souvisí to s chováním spotřebitelů už několikrát bylo zaznamenáno, že tady existuje prostě takovéto chování v oblasti dodávek s plynem. Mám tady dva takové příběhy, dvě takové konkrétní odkazy. Když se podíváte na snímek číslo 10, a v případě plynu je to ještě více evidentní. Takže jsme se podívat, zda jsou nějaké vazby mezi spotřebami, mezi spotřebou nebo úsporami, když se Eh, v důsledku změny dodavatele a tím procentem, které skutečně dodavatele mění. Vidíme určitou korelaci. Čím větší úspory, tak tím více lidí mění dodavatele. Ale není tomu tak vždy. A jsou tady některé země, kde je tomu tak mnohem více mm, a kde to je mnohem horší. A takovým zvláštním příkladem je Německo. Proč tomu tak je? Němečtí spotřebitelé by mohli hodně ušetřit, kdyby změnili dodavatele, ale oni ho nezmění. A je tady celá řada jiných podobných příkladů. Prostě změnit dodavatele je to hodně komplexní proces. Cenová regulace určitě sehrává úlohu. Sehrává úlohu, i když to není třeba absolutní bariéra. Jestliže máte regulovanou cenu, tak vy jako spotřebitel se cítíte v pohodě, cena je regulována, tak proč by to nebyla správná cena? Ta cena je v pořádku, máte prostě takový pocit. Hmm. Pokud ale ta cena stanovena tak, že neumožní vstup novým subjektům na trh hmm, nebo hmm, může to vypadat třeba tak, že spotřebitelé mají pocit takového falešného bezpečí. Takže to je možná takový smutný příklad, kdy tedy spotřebitelé dostatečně nevyužívají ty možnosti, které mají. Ale potom můžeme jít ještě dále. A nejenom proto, že my sídlíme ve Slovensku. Když se podíváte na snímek 39, tak tam uvidíte povzbudivý příklad toho, co se stalo loni ve Slovensku. Přišel nový subjekt, navrhl, nabídl 20% slevu na ceny plynu tam se jednalo velice stabilní, statický trh, který se okamžitě probral a během několika týdnů ta míra, to procento uh, uživatelů, kteří měnili, změnili dodavatele, bylo 5%, což je na celoevropské úrovni určitě slušné číslo. Čili můžete mít nějakou stabilní, zakonzervovanou situaci, pokud eh, je tam prostě určitá míra informovanosti spotřebitelů, určité také stránky, kde můžete porovnávat ceny a podobně. Tak, co tady máme dále? Další věc. Zda dáváme doporučení jednotlivým zemím, zda spolupracujeme s národními regulačními orgány, tak odpovědní ano. Ano, i národní regulační orgány jsou určitě součástí naší struktury, naší zprávy a řízení. Takže ano, pracujeme, spolupracujeme s všemi 28 národními regulačními orgány, ale e, nedáváme doporučení jednotlivým zemím, pokud o to přímo nejsme požádáni. A mm, každopádně energetický mix ten nespadá pod náš mandát. To jistě záleží na jednotlivých členských státech, jak se v této věci rozhodnou. A konečně bych chtěl ještě pohovořit o otázce zdrojů. Já jsem na začátku roku tady hovořil, jsem tady představil náš pracovní program. Řekli jsme, že trošku nám dělá starosti nedostatek zdrojů pro naplnění našeho mandátu. S velkým potěšením konstatuji, že komise byla schopna najít dodatečné zdroje a tyto zdroje nám byly před několika měsíci převedeny. Takže sice s určitým spožděním, ale nyní jsme e, zpátky na té cestě plnění našich cílů, plnění našeho mandátu a doufám, že se nám to všechno podaří, že se tady opět sejdeme a povíme si to příští rok. Snad jsem tady tímto zareagoval na všechno, e, pokud ne, tak jistě pan kolega mě doplní. Děkuji mnohokrát. E, děkuji. Já Možná se pokusím odpovědět některé otázky. Takže implementační legislativa, ano, s tím je velký problém v tom smyslu, že eh, parlament tady nějakou dobu nebude existovat v, během volebního období a eh, taky komise se to bude týkat. A my jako regulátoři určitě budeme pokračovat naší práci. Dále eh, komise je velice odhodlána zlepšit tempo přijímání této legislativy tím, že eh, bude lépe komunikovat eh, s regulátory a vysvětlovat jim, o co vlastně jde. Já vím, že eh, parlament tady má trošku obavy o vlastní pozici, ale do toho se nechci pouštět. Implementace se zlepšuje a je pořád na ní třeba klást eh, důraz. Eh, změny dodavatele, ano, to je trošku problém, ale neměli bychom si z toho dělat příliš velkou hlavu. Ve Velké Británii eh, jsou tyto přechody mezi dodavateli velice časté a de facto je to tak, že ti, kteří vědí, jak se to dělá, tak to neustále zkouší a znova a znova a někteří lidé, zejména ti, kterým to prospělo nejvíc, tak ti se do toho prostě nepouštějí vůbec. Tak se to stává. Čili eh, zjednodušení tohoto procesu, eh, to, aby eh, firmy přistupovaly trošku podobnějším způsobem k spotřebitelům, tak to by určitě pomohlo. A možná také ještě z britského hlediska chtělo by to povzbuzovat k tomu, aby spotřebitelé důvěřovali svým dodavatelům energii. To je velice důležitá věc. S tím souvisí eh, ta takzvaná eh, kolaborativní eh, vize, tedy vize přístupu založeného na spolupráci a v tomto rámci tedy zlepšit pozici spotřebitelů. Já jsem poněkud eh, váhavý, pokud se týče zasahování do otázky cen, eh, protože eh, v podstatě jenom polovina ceny za energii skutečně je za energii. Ten zbytek to jsou ekologické poplatky, síťové náklady, dále zisk dodavatelů a tak dále. Čili těch 46%, tak je to vlastně e, v Velké Británii, tak e, tam vlastně můžeme jenom e, něco způsobit a tam také skutečně dochází k velkým pohybům cen. Jinak pokud se týče průmyslových odvětví, my ve Velké Británie se snažíme zlepšovat přístup na trh pro menší dodavatele. A pak je tady problém, a to je vlastně cenová úroveň a její dopad na konkurenceschopnost, tak to už se vymyká tomu, co může dělat pouhý regulátor, i když nás to zajímá. Velké problémy jsou s tím, že Země k tomu přistupují jinak, někteří přes sociální eh, podporu. A eh, problém trošku je v tom, eh, že zranitelnost spotřebitele je definována různě a nejde jenom o to, jaké má kdo příjmy, ale jde třeba taky o to, že někde je plynová síť, někde není, některý dům potřebuje mnohem více energie než jiný a tak dále. A to jsou věci, které jsou na bedrech vlád. Pokud se týče zisku, a to je opět věc pro Velkou Británii a další šest zemí, eh, náš regulátor Ofgem eh, provedl průzkum a zjistil, Eh, šest důvodů k obavám, eh, pokud se týče vykazování zisků. Já tedy vím, že eh, samotný ovčem se snaží s tím něco dělat. No já asi nebudu muset říkat více, pokud se týče dalších problémů, možná s výjimkou té německé Eh, pozice. Já si myslím, že eh, vláda má skutečně absolutní právo rozhodnout se pro svůj vlastní energetický mix. A já myslím, že jedna z těch lekcí, která z toho vyplývá, je, jak důležité je integrovat evropský trh. Samozřejmě eh, je velice důležité komunikovat se sousedy, které může Eh, ovlivnit to, co děláme u nás doma. Čili eh, v integrovaném trhu je závislost na sousedech je ještě větší a já si myslím, že tady eh, vykonali velkou práci evropské instituce, pokud se týče komunikace přes hranici. Přes deseti lety, když jsem se ptal na zabezpečení dodávek ve Velké Británii, tak eh, mě bylo řečeno, ať si přečtu noviny. To je všechno. Teď máme institucionální úpravu eh, a komise eh, je do toho zaangažovaná a velice dobře se tím zabývá a to je, myslím, velká výhoda. Nejenom, že máme nezávislé regulátory, ale také máme nyní ESU a další Eh, orgány komise, eh, kde máme daleko větší přehled o tom, jak to na trhu vypadá. A myslím, že eh, také to byla velká výhoda, když se německá vláda rozhodla vystoupit z energie atomové. Děkuji, děkuji mnohokrát. Nyní tady máme ještě jednu otázku paní Jordan, ale opravdu velice krátce, prosím. Yes, thank you. I would like to come... Ano, děkuji mnohokrát. Já bych se ještě vrátila k té otázce Kloda Turmese, který tady hovořil o těch that increasing unscheduled loop flows require, uh, require urgent solutions and more transparency. O těch uh, zacyklených proudech a jaké jsou příčiny těchto zacyklených proudů? Tak vy jste řekl, že jednak tady se to týká té větrné energie, ale že jsou tady i jiné aspekty. Čili mohl byste nám možná k tomu říci ještě něco více? Já vím, že to je hodně technická otázka, ale očekáváte nějaké kroky od eh, rozhodujících činitelů? Ano, děkuji. Tak eh, my se snažíme nalézt příčiny. Ono tady v této oblasti došlo k nárůstu zejména ve východní a střední Evropě, v zemích jako je Polsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rakousko. A my se snažíme nalézt odpovědi, snažíme se nalézt, <clears throat> kde se ta energie bere, nebo prostě mm, proč k tomu dochází. Ono do jisté míry to je přirozený je v rámci systému elektrických elektroků elektřiny. Ale není úplně přirozené, jak to narůstá. A v zásadě nyní e, naplňují veškerou komerční kapacitu v těchto oblastech. Z krátkodobého pohledu bychom rádi učinili co nejvíce nápravných kroků, zejména nastavení systému systému Face Shifters mezi Německem a Polskem. Co tady tato zařízení dělají? Oni v zásadě segmentují jednotný vnitřní trh, takže to jsou taková krátkodobá řešení, ale um, nesmíme zapomínat ten celkový cíl a to je integrace, propojení jednotného vnitřního trhu. Takže ano, z krátkodobého hlediska bychom rádi nějak eh, kompenzovali ty, kdo trpí tady tímto problémem, protože do posud za tyto nápravné kroky musí platit ti, kdo to požadují, ale neplatí za to ti, kdo jsou zdrojem, kdo jsou příčinou tohoto problému, který se řešit musí. Takže když se na to hmm, podíváme z toho jiného pohledu, měli bychom dát větší odpovědnost těch, eh, kdo eh, generují tady tyto, toto proudění. Ale ještě jednou opakuji, e, ve finále tím řešením musí být silnější sítě, protože toky energie mohou být realizovány, aniž by zaplňovaly kapacitu na hranicích, což nijak e, nesouvisí s těmito toky. Bene, abbiamo... Děkuji. Tímto jsme tedy ukončili tuto první část dnešního odpoledne. Já vám děkuji za vaši přítomnost, za vaše vystoupení, děkuji panu Potošníkovi i Lordu Mogovi a těšíme se na další setkání. Bene, iniziamo nostro. Dobrá, můžeme pokračovat naší práci v tom, co jsme začali dnes dopoledne, to znamená Horizont 2020 a nejprve tady máme Cezar. Systém Cezar. Pro tuto rozpravu máme k dispozici 20 minut, takže rovnou bych dala slovo paní kolegyni Britě Thompson. Děkuji, paní předsedkyně. Joint Undertaking Od eh, ustavení společného podniku v roce 2007 eh, máme zde eh, partnerství soukromého a veřejného sektoru, který by měl zvládnout narůstající objem letecké dopravy. Toto tedy špatné Eh, fungování eh, způsobuje eh, škody v stovkách tisíc eur ročně, navíc to znamená vyšší spotřebu paliva a tak dále. Pokud nebudeme dělat nic, propadne náš letecký prostor do chaosu a budeme mít kolem dvou milionů letů, které se nebudou moci uskutečnit. Z tohoto důvodu je třeba, abychom, za, eh, abychom zajistili efektivnější fungování evropského letového provozu. Chceme, aby letecká doprava byla levnější a bezpečnější, tak aby bylo možno létat přímějším způsobem a tím také zmenšovat eh, dopady na životní prostředí. Já jsem se ve zprávě zaměřila zejména na tři věci. Za prvé je to střed zájmů, za druhé eh, je o eh, část příslušnou část agendy Horizontu 2020 a za třetí je ekologičtější přeprava. Eh, máme tady požadavek, aby eh, se odhalovaly eh, případné střety zájmu a aby se zabránilo také tomu, že se zjistí střet zájmu a nic se s ním nedělá. Dále nám zde jde také otázky genderové ekvality a podobně. Je třeba, aby se plnil článek 16 Horizontu 2020 o genderové rovnosti. Dále eh, bych chtěla eh, zdůraznit, že eh, SAR musí být v souladu s dalšími prioritami našich inovačních, inovačních programů, přičemž tou výzvou je inteligentně integrovaná a ekologická doprava. Děkuji vám, paní předsedající. Grazie, kolega Britot. Děkuji paní kolegyně Britě Thompson a jako další se přihlásil pan kolega Tošenovský, kterému tímto dávám slovo. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Já bych chtěl poděkovat i, i paní zpravodajce, eh, protože samozřejmě zpracování tohoto eh, programu CISAR je velmi důležité eh, a samozřejmě všichni máme zájem, aby, aby letecký průmysl, tak jak neustále nabývá na významu, aby měl i tu vědeckou základnu, která, eh, která bude řešit mnohé problémy. Eh, to je v tom, tom velmi podpůrné a myslím si, že je to úplně v pořádku. Na druhé straně eh, CISAT byl založen s tím, že by v, v podstatě v roce 2016 měly být naplněny jeho eh, vědecké výzkumné eh, projekty a eh, s tím, že tyto projekty vždycky jsou plánovány v nějakém časovém horizontu a tady se ten časový horizont prodlužuje. Proto si myslím, že by ku prospěchu věci bylo a, a, a budu to se snažit podporovat, aby byla provedena jasná analýza, kam celý ten výzkumný projekt došel a co je nově očekávané výzkumné projekty, které by se očekávají do roku 20, případně se hovoří do roku 24, čili prodloužení toho času, to, co bylo naplněno a to, co je plánováno dál v rámci těchto výzkumných činností, protože výzkumná práce nebo výzkumný projekt má nějaký svůj časový horizont naplnění těchto výzkumných prací a jejich ukončení s nějakou aplikací nebo s dopadem do těch věcí, které jsou. Já nemám problém, eh, nevidím problém s těmi projekty, které proběhly, ale měla by proběhnout i v rámci toho prodloužení tohoto projektu měla by proběhnout jasná analýza, kam se směřuje, jak jsou používány tyto docela významné prostředky i s vědomím toho, že dochází k ehm, financování z více zdrojů, tak aby bylo jasné, jak tyto prostředky jsou používány právě pro tu výzkumnou činnost s prodloužením časového horizontu, který je tady navrhován. Ehm, velmi rád budu jako stínový zpravodaj za naši frakci spolupracovat a snažit se komise, aby tento projekt byl co nejtransparentnější a, a jasných, za jasných zadaných parametrů a e, velmi podporuji paní zpravodajku v jejím úsilí, aby, aby tato přehlednost celého projektu při tak velkých finančních objemech byla maximální. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu kolegovi Tošenovskému a nyní má slovo paní kolegyně Jordan. Thank you very much. Já děkuji. Já zde nebudu hovořit o svých vlastních pohledech na věc, ale pan Kanci, který je zodpovědný za tuto věc za EPP, mě poprosil, abych se vyjádřila a vyslovila jeho názor na toto téma. V kontextu nedávného dění, zvláště pokud jde o eh, pilíř eh, jednotného evropského nebe, tak eh, dochází k docela pomalému rozvoji a naplňování našich cílů, pokud jde o funkční Eh, letový prostor a pan Kanšiancis hovoří o technologickém pilíři jako hlavním prvku naplňování celého plánu jednotného evropského nebe. A proto kontinuita dané struktury, pokud jde o financování a zajištění lidských zdrojů, je podle jeho názoru naprosto zásadní. Pan Kančias má za to, že společné úsilí Cezar zatím funguje dobře a naplňují se příslušné cíle a proto podporuje návrh komise, aby se to prodloužilo beze změn. Podle komise je vyhodnocení společného úsilí od roku 2007 až 2012 něco, co ukazuje, že se jedná o efektivní mechanismus soukromého a veřejného financování. Je to efektivnější než stávající forma a je potřeba v rámci sedmého rámcového programu pro uh, vědu a výzkum tohoto naplňovat. Vyslovuje svoji podporu uh, typu financování veřejného a soukromého investování a proto je také spokojen s tím, jak to funguje z hlediska Cezar a také hovoří o e, výroční zprávě účetního dvora z loňského roku, kde se neobjevily žádné obavy, pokud jde o společné úsilí Cezar a jeho financování. I zde se kolega domnívá, že by nebyly potřeba žádné zásadní změny návrhu. Další, roz, další důvod pro podporu tohoto návrhu je v tom, že Cezar má být už realizován a kolega má za to, že je naprosto zásadní, abychom se vyhli jakýmkoliv prodlevám v legislativních textech a přípravě daného plnění. Měli bychom eh, pečlivě připravenou realizační fázi opravdu zahájit a nijak neohrožovat. Proto kolega navrhuje přijmout návrh komise bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů. Děkuji. Grazie, la parola... Děkuji a slovo má pan kolegyně Karvají. Thank you very much. Děkuji, paní předsedající. Já naprosto souhlasím, já bych ráda poblahopřála paní Thompson a souhlasím s kolegy ohledně důležitosti jednotného evropského nebe a ohledně důležitosti tohoto společného úsilí. Nejde jenom o evropskou hodnotu, ale jde i o prostředí a celkový prospěch těchto úkolů. Chci se jenom vyjádřit k tomu, že tento společný podnik, stejně jako ostatní podniky, by měly, měl být navázán na Horizon 2020. Některé souvislosti již byly nastíněny, hovořil o tom zpravodaj a další kolegové, jako je třeba transparentnost, jako je zjednodušení, jako je důležitost technologie, princip otevřenosti a příslušný rozměr, co je zde také důležité, je financování z několika zdrojů, což je rozdílnost, kdy u jednoho cíle potřebujeme tu kritickou masu, u jiných projektů to funguje jinak. Takže v tuto chvíli děkuji. Děkuji a nyní si vyslechneme názor komise. Prosím, máte slovo. Thank you, thank you. Děkuji, děkuji paní předsedající. Dobré odpoledne všem. Já bych v prvé řadě chtěl poděkovat paní zpravodajce, paní Thompson za zprávu. Cezar, jak už e, zaznělo, je základním technologickým pilířem jednotného evropského nebe a této iniciativy. Tahle iniciativa je velmi důležitá a to nejenom z hlediska modernizace odvětví z technologického hlediska, ale rovněž e, z hlediska toho, že se tím nabídne Evropě možnost dostat se do popředí. Uh, v oblasti eh, leteckého průmyslu a řízení letového promozu a proto vítám, co zaznělo za zpravodajku. Dovolte mi reagovat na některé pozměňovací návrhy, které se zde objevily. V prvé řadě pozměňovací návrh číslo 8, kde se navrhuje odkázat na Horizon 2020 já myslím, že musíme pamatovat na to, že partnerství veřejného soukromého sektoru už funguje. Už to funguje teď. A do roku 2016 to bude podporováno i z programu TNT. Musíme tedy pamatovat na konzistentnost financování. Pak k pozměňovacímu návrhu číslo 12. Samozřejmě my si uvědomujeme motivaci zpravodaje zařadit sem toto ustanovení týkající se vyváženosti genderové. Nejsme proti, souhlasíme s tím, ale je třeba rovněž pamatovat na to, že v některých případech účast třeba předsednictví je vždycky navázáno na určitou funkci v komisi. Třeba generální ředitel daného uh, generálního ředitelství jako je DigiMove, musí být eh, zde zastoupen. Potom pozměňovací návrh číslo 14, kde máme střed zájmu. K tomu je potřeba říct, že tato problematika byla vždy prioritou. Eh, SJU eh, a tohle je třeba vzít v potaz. Byla to vždy priorita společného podniku a komplexní propracovaná pravidla jež byla vytvořena. Pracovali na tom interní auditoři v, v, v, ve spolupráci s útvary komise a eurokontrolem, takže jež existuje dobře připravený a propracovaný mechanismus, který má zajistit ochranu a zabránit střetu zájmu. Ještě se vyjádřím k tomu, co říkal kolega k analýze programu. Zde máme řadu dokumentů, v níž vidíme postup společného podniku a příslušné analýzy a komise v tuto chvíli spustila druhé vyhodnocení programu. To znamená, že výsledky vyhodnocení už budeme mít k dispozici až příští rok. A připravuje se pečlivě propracovaný detailní program na další fázi. V tuto chvíli se to řeší a do šesti měsíců by se to mělo dokončit, to znamená příštím roce. A tahle informace je v tuto chvíli k dispozici. Samozřejmě vy se máte možnost obrátit na komisi a komise bude připravena vám zaslat eh, příslušné informace k nahlédnutí. Děkuji vám. Grazie. Děkuji a nyní dávám slovo zpátky paní Britě Thompson. Děkuji. Já bych ráda poděkovala kolegům za příspěvky do diskuze. Já se domnívám, že to byly velmi zajímavé příspěvky do diskuze. V podstatě jsme se shodli rámcově a já souhlasím s tím, co říká pan Tošenovský, že bychom měli provést analýzu, abychom určili nové projekty, na něž by bylo záhodno pracovat. Souhlasím také s panem Kanči v tom, že základem zprávy je návrh komise a změn je zde jen málo. K tomu, co říká komise ohledně genderového aspektu, to odpovídá tomu, co jsem říkala, že se musíme držet článku 16 a článek 16 není až tak přísně formulovaný, ne tolik přísně formulovaný, jako to znělo od komise. Je zde napsáno genderová vyvážnost tam, kde je to na místě. To znamená, paní Kavalio, všechno by se mělo řídit principem horizontu 2020 a veškerých jeho eh, dílčích součástí. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji, děkuji paní kolegyni. Připomínám, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 4. prosince v poledne. Nyní pojďme dále. Opět Horizon 2020 a máme tady takový souborný balíček. První zpravodaj, pan kolega Turmes tady zatím není, dorazí až později, takže eh, navrhuji, abychom začali s paní kolegyní Ford. Čas máme do 17.30, takže máme jednu hodinu a pět minut, abychom to všechno zvládli. A nejprve dávám pět, pět, šest minut panu paní zpravodajce, paní Vicky Ford, máte slovo. Děkuji vám. Pro mě to bylo velice zajímavé dozvědět se více o programu klinických testů a o návaznosti na naše práce, která byla odvedena v eh, předchozích eh, pro programech, zvláště v rozvojových zemích. Myslím, že bychom měli pamatovat na to, že tyhle hrozné nemoci se vrací zpátky do Evropy. My studujeme vývoj v oblasti tuberkulózy, zjišťujeme, že se tuberkulóza vrací do Evropy a je potřeba, abychom tomu čelili celosvětově. A já jsem byla velmi eh, potěšená minulý týden, když jsem se dozvěděla o nových léčivech, které byly schváleny a které by mohly bojovat proti eh, odolnosti proti určitým typům léků a měli bychom získat maximum z evropského výzkumu, měli bychom pomáhat jiným částem světa bojovat proti těmto chorobám. Já naprosto podporuji zastřešující cíl, jsem velmi vděčná těm kolegům z parlamentu, kteří se o, tom zasadili, o to zasadili. Měli jsme včera zajímavé setkání s lékaři bez hranic. Jsem děčná paní Kavájo, která se zasadila o to, že byl spuštěn první program a pracovala i s oblastí AKT a pracovala na tom, jak by se tohle mohlo dále rozpracovat. Něco z toho se objevilo i v mé zprávě. Já se nejsem úplně jistá o tom, že dané nasměrování je v pořádku. Těším se na vaše připomínky, protože například v příloze mám obavy, že jsou některé cíle, cíle mm, týkající se počtu klinických hodnocení v jednotlivých zemích. Nejsem si jistá, jestli to nutně všechno naplňuje hlavní cíl a mě už na to upozornili ti, kteří se dané problematice věnovali v minulosti. Říkali, že mm, více klinických hodnocení je taková jednoduchá kolonka, kterou si můžete odškrtnout, jenomže není vždycky záruka, že to bude eh, realizováno, jak má a já se těším na vaše, vaši zpětnou vazbu a pozměňovací návrhy od expertů, abych se mohla nad tímto tématem dále zamyslet. Je velmi důležité, abychom mohli provádět lepší koordinaci s dobrovolnickými organizacemi, soukromými organizacemi a jinými subjekty, které se věnují klinickým hodnocením. Jsou zde tedy určité změny, které mají za cíl, abychom mohli třeba spolupracovat s nadací Gatesa a podobnými organizacemi. To ne vždycky v rámci prvního programu probíhalo a teď bychom to považovali za eh, příhodnou změnu. Bylo mi řečeno, že by bylo dobré ponechat tam klíčové definice eh, tak široce, jako to je, aby to nebyly pouze nakažlivé choroby například, protože je práce, která se týká eh, cukrovky. Nenutně tedy chceme, aby tam zůstalo to slovo nakažlivé, chceme, aby seznam byl opravdu eh, to, co, co se týká eh, chudoby. Nechceme, aby to byl taxativně vymezený výčet, protože by to eh, projekty příliš omezovalo je důležité, abychom se dozvěděli o těch nejlepších postupech. Další opatření týkající se transparentnosti, to je něco, co uvítám. Já jsem navrhovala, abychom měli na stránkách Horizont 2020 další informace, možnost to zasílat další náměty a inspirace k tomu, co podnikat v rámci tohoto projektu. Pokud jde o časové rozpětí, tak někteří zpravodajové dnes dopoledne říkali, že by raději, aby to mm, bylo 2020, ne 2024. Možná u klinických testů to opravdu trvá déle, než se to rozběhne a možná by bylo záhodno se eh, dostat eh, za rok 2024. Možná ne nutně, ale a ani to nebude fyzicky možné to dokončit do mm, tohoto termínu, ale bylo by záhodno, aby to mohlo běžet i po roce 2024. Zvýšená účast, rozšířená účast, to ano. Eh, číselné cíly, to, to si nejsem jistá, jestli máme ty pravé cíle. Nechceme eh, ten výčet až tak omezovat. Přicházejí další připomínky, inspirace a některé pozněcí návrhy budeme asi spolu podepisovat a já se těším i na další připomínky k této věci. Děkuji. kolega Děkuji paní kolegyně Ford a slovo má paní kolegyně Karvaj. Ne, omlouvám se. Pan Lams, pan, pan Ramsdorf, Cavela a dále. Takže prosím, nejprve pan kolega Ramsdorf. <coughs> This issue dealing with uh, uh, research. Eh, tady eh, tato problematika výzkumu v souvislosti s malými a středními podniky je pro Evropskou unii velmi důležitá. Proč? Protože malé a střední podniky produkují nějakých 70 až 75 zaměstnanosti v Evropské unii. Nicméně, co se týče výzkumných činností, tady mají pouze 4% podíl. jsou tady ve velmi obtížné situaci. Musíme si uvědomit, musíme si uvědomit, že eh, v Evropě je několik typů kapitalismu. Eh, Stylný státní kapitalismus jako ve Francii, nebo kapitalismus Eh, který eh, tvaruje celou ekonomiku jako v Německu a kapitalismus korporátní, to je jako v anglosaských zemích, a je třeba zmínit také systém, který existuje na severu Itálie, kde malé a střední podniky In, um, uh, network. kde malé a střední podniky jsou po tisících propojeny v sítích a tyto malé a střední podniky jsou velmi efektivními inovátory a ovládají velké rozlohy trhu. Problém spočívá v tom, že programy na pomoc a podporu malým a středním podnikům, které jsou zapojeny do vědecko-výzkumných činností, nejsou sjednoceny, jsou roztříštěny a současný systém je takový, že by mohl být flexibilní a efektivní, eh, protože máme tady překrývající se struktury. Je tady především Eureka, to je mezivládní program z roku 1985, kde se účastní 40 evropských zemí, včetně Izraele. A mohu říci, že některé neevropské země jako Kanada a Jižní Korea jsou eh, přidruženými členy iniciativy Eureka. Pro nás je důležité také Eh, je důležitý program také Eurostars, který se eh, zaměřuje konkrétně na malé a střední podniky eh, v oblasti výzkumu a vývoje. V tomto rámci je dnes zapojeno 33 zemí. A kromě těch 33 členských zemí Eureky je členem také Evropská unie, což je důležité z hlediska financování. První program Eurostar začal v roce 2008 a dnes se nacházíme v konečném roce eh, tohoto prvního období. Zde se kombinují výhody Eureky a praxe s tradicí 25 let činností, které se uskutečňují v rámci tohoto programu. Je třeba říci, že na národní úrovni vědecko-výzkumná činnost dostala 300 milionů eur a na evropské úrovni v rámci sedmého rámcového programu to bylo 100 milionů eur. Je tedy velmi důležité, kombinovat veřejné a soukromé zdroje. A musím říct, že i ty nejmenší eh, podniky mohou využívat těchto veřejných fondů. Musím také říci, že tento rámec eh, byl Eh, rozšířen v podobě Eurostars 2. Celková výše prostředků je trojnásobná v rámci Eurostars 2. Takže je třeba říci, že počínaje příštím rokem 2014 a až do roku 2020 bude možné kombinovat národní prostředky se 861 jedním milionem a dále na evropské úrovni 257 milionů, čili dohromady je to 1149 milionů eur. A to je významný pokrok. Pokrok, jaký by malým a středním podnikům mohl pomoci k většímu prospěchu z těchto činností na úrovni evropských struktur. Důležité jsou také finanční důsledky. Eurostars přispějí ke konkurenceschopnosti Evropy, k zaměstnanosti a ekonomickým změnám, včetně tedy udržitelného rozvoje, směrem k cílům Evropa 2020. V předchozím období 8 až 13 Eurostars měli k dispozici 100 milionů eur z veřejných prostředků, jak už jsem řekl, a 400 milionů soukromých eur. Tyto vlastní prostředky přišly od organizací zapojených do tohoto projektu. V Eurostars 2 veřejné prostředky od 33 členských zemích byly předběžně přislíbeny v roce 2013 eh, ve výši 861 milion eur. Návrh komise eh, zněl na 287 milionů, to znamená 1148 milionů bude znamenat eh, výrazné navýšení veřejných prostředků a soukromý podíl, který by měl být zhruba 50 celkových nákladů, bude ve stejné výši 1148 milionů. Tolik základní informace. Já jako zpravodaj vám ještě řeknu, že mám připraveny tři pozměňovací návrhy. První z nich se týká článku 5.2. Přečtu vám text tohoto pozměňovacího návrhu. Aniž by došlo k překročení eh, minimál, maximální hodnoty z odstavce 1, budou tyto příspěvky rovny příspěvkům eh, členských, zúčastnění členských zemí podle příslušného článku. Eh, budou pokrývat administrativní a operační náklady v průběhu fungování tohoto programu, přičemž je možná určitá flexibilita v jednotlivých případech. V tomto případě by by mohly příspěvky Unie eh, dospět až poloviny výše příspěvku zúčastněných zemí. Eh, ten eh, druhý příspěvek se týká definice podniků. A sice malý a střední podnik výzkumu a vývoje je ten, který alespoň 10 prostředků eh, investuje do eh, výzkumných a vývojových eh, aktivit. Můj návrh je. Máte 10 minut. Dobře, můžete si to přečíst sami. Já ty, ten text písemně nabídnu členům výboru takže budete se moci informovat takto. Děkuji vám za pozornost. Eh, jak jsem řekl, eh, předložím pozmě, eh, pozměňovací návrhy a mm, doufám, že to vplyne do, od kontextu této debaty. Grazie al collega, io ho lasciato un po' di minuti in più perché... Děkuji panu kolegovi. Já jsem mu nechala ještě dalších pět minut, protože ten čas byl, ale více už není možné. A nyní dále pan kolegyně Savela. Prámatos metrologies ke kenotomie. Děkuji, paní předsedkyně. Já pohovořím o zapojení Unie do Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum. Toto je velice důležitý program pro rozvoj inovace a konkurenceschopnosti. Stejně tak se jedná o podporu různých měřících technologií v oblasti jako zdravotnictví, životní prostředí, technologie a také s ohledem na rozvoj a implementaci různých politik. Důležitou součástí návrhu je, aby byl vytvořen propojený systém evropského výzkumu v oblasti metrologie v souladu s článkem 185 smlouvy, <clears throat> tak, aby mohly být zapojeny různé regionální i místní orgány a stejně tak evropské i mezinárodní organizace. Eh, toto vše tedy v rámci programu Horizont 2020. Spolehlivý systém metrologie eh, bude představovat důležitý nástroj na podporu výzkumu a pro zajištění toho, aby ten výzkum byl co nejpřínosnější. Do tohoto programu eh, také spadá celá řada iniciativ v rámci eh, programu 2020 a oblasti metrologie. Takže eh, toto řešení mm, nabídne celou řadu příležitostí pro mezinárodní obchod a další sektory. Jde o to, abychom zlepšili průmyslový výzkum, průmyslové aplikace a abychom nabídli užitečná řešení pro problémy v těchto sektorech. Toto by mělo probíhat v rámci celé Evropy a programy by měly podpořit všechny členské státy. celá řada finančních subjektů na celém světě již realizují významné investice do tohoto výzkumu a tímto se to snažíme jenom podpořit a zlepšit postupy a produktivitu v tomto sektoru. Jedná se o cíle, které eh, nemohou členské státy dosáhnout osamoceny. samoceny jestliže chceme zajistit kvalitu tohoto výzkumu. To je něco, co jde nad rámec národní hranic. Je to něco, co nemůžeme zajistit pouze na národní úrovni. Jestliže nebude zajištěn celoevropský přístup, tak eh, je také nebezpečí, že bude docházet ke zbytečné duplikaci vyvíjeného úsilí. Přidaná hodnota eh, této intervence na celoevropské úrovni je, že bude poskytnuta podpora národním programům a také bude zajištěno náležité plánování a nadnárodní financování. Budou poskytnuty potřebné finance, které pomohou řešit výzvy v tomto sektoru. Zároveň eh, jeden z cílů je také navýšení příspěvků nebo respektive navýšení finančních příspěvků. Máme zde tedy návrh komise, jsou zde ještě určité technické otázky, kde předložím pozměňovací návrhy, ale obecně můžeme říci, že tento návrh podporujeme. Nicméně jsou zde určité pozměňovací návrhy a my už jsme se na některých z nich shodli. A já si ráda vyslechnu vaše připomínky. Děkuji paní kolegyni Cavela. A nyní nejprve slovo paní kolegyně Karvaj. Thank you very much. Já vám děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou EDCPT a já děkuji paní Vicky Ford, eh, paní zpravodajce, za dobrou zprávu. Děkuji rovněž za vynikající spolupráci a ráda bych řekla, že souhlasím se vším, co paní Ford navrhuje. My jsme o tom hovořili a já se skutečně stotožňuji s jejími stanovesky. Jsem ráda, že jsem mohl účastnit tohoto projektu. Já jsem byla u počátku tohoto projektu v roce 2003, jak říkala paní zpravodajka. Měla jsem na starosti výzkum v Portugalsku tehdy, proto tento projekt dobře znám a vím i, co funguje a co až tak nefunguje, co se osvědčilo a co se až tak neosvědčilo. A proto bych chtěla pomoci napravit právě to, co se až tolik neosvědčilo. Měla jsem to potěšení eh, eh, s komisařkou Gagan Quinn a některými dalšími kolegy navštívit Afriku, kde se odehrává tento projekt a imponovalo mi, jak dobře si vedou evropští akademici a výzkumníci, jak dobře pracují v tak těžkých podmínkách, jak pracují s lidmi, jimž pomáhají, jež léčí a jimž poskytují zdravotní péči. My jsme naštívili projekty ve městečkách kolem Kapského města. Byla jsem dojata, protože naše výzkumníci publikují v časopisech jako je Nature a Science, léčí lidi v velmi náročných podmínkách. Je to projekt, který je na místě dále rozvíjet. Jsem za to ráda. Co nefunguje? Je to příliš složité. Ono nám trvalo tři roky zahájit práci podle všech pravidel z tohoto hlediska je to skutečně příliš složité. Měli bychom odstranit nadbytečnou byrokracii, nadbytečné řízení. Já vím, že zde je potřeba, aby se angažovala celá řada lidí, ale měli bychom to co nejvíce omezit. A také je to provázáno na Horizon 2020. Měli bychom angažovanost členských států v dané věci, rovněž také mm, zjednodušit transparentnost, otevřenost, o tom už se zde mluvilo, to je něco, co musíme zlepšovat, spolupráce s Evropským rozvojovým fondem. Ten financuje řadu klinik v Africe, ale ne ty, které spolupracují s EDCPT, takže by bylo dobré to úsilí propojit. Jsou projekty, které nelze tímto způsobem financovat, jako třeba budovy. Takže bychom to měli vylepšit. Program má eh, prvek budování kapacit a zapracování národních programů. To je takový tmel který zde působí. Já si říkám, jestli bychom to neměli více zacílit, třeba se více soustředit na to, co se děje v soukromém sektoru, jako je vakcína GlaxoSmithKline, eh, která byla vyvinuta na malárii. To bylo velmi zacílené. Možná je to projekt, který se více soustředí na aktuální dění, ale není až tak zacílený. Možná bychom měli uh, tohle právě nakombinovat, aby členské státy mm, programu dali větší směřování. Tomu bychom se měli věnovat, zároveň bychom se měli věnovat ale onemocněním, eh, která se už v Evropě vyskytují. Zde se objevuje eh, tuberkulóza, o tom jsme už mluvili, ale v Evropě se objevilo i Eh, objevily i další choroby, kterým bychom se měli věnovat. Já souhlasím jinak s tím, co říkala Vicky ohledně rozšíření účasti a angažovanosti a ohledně toho, co říkala na téma transparentnosti, mám ještě otázku ohledně Evropského rozvojového fondu a zjednodušení. A mm, další je ta úvaha zacílení a nasměrování. Jinak se budu těšit na další debatu, jak s paní zpravodajkou, tak se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, slovo má paní kolegyně Riera Madura. Děkuji, paní předsedající. Zazněl tady odkaz na zprávu paní Ford a já eh, musím říci, že moje skupina podporuje práci eh, paní zpravodajky a také souhlasím s paní Carvalho. Rád ráda bych dodala ještě jednu takovou připoznámku k tomu, co řekli moji kolegové. Dnes ráno jsme hovořili o iniciativě v oblasti inovativních léčiv. A to by skutečně mělo vzbuzovat eh, veřejný zájem eh, v souvislosti se spoluprací s evropskými zeměmi a třetí zeměmi. Eh, jak tady bylo řečeno, tady je de facto řeč o penězích. O penězích pro výzkum léčiv a to se bude týkat zejména těch nejzranitelnějších lidí žijících v rozvojových zemích. Já bych tady chtěla zdůraznit, že výzkum ovšem má smysl pouze tehdy, když ty výsledné léky potom budou dostupné spolu s lékařskou péčí. Tady hovoříme o boji proti tuberkulóze, o ní se tady hovořilo předtím. No to znamená, že eh, prostě ty léky nemohou být v konečném efektu tak důležité, aby se je rodiny nemohly dovolit. Čili my bychom eh, byli rádi, aby to zde také bylo eh, zmíněno a z tohoto důvodu budeme překládat pozměňovací návrhy. Pan Johansson. Paní předsedající, kolegové, Když eh, tady hovoříme o programu pana Hransdorfa, a tedy o malých a středních podnicích a jejich roli ve výzkumu a možnostech ve výzkumu, tak eh, bych eh, chtěl říci, že toto je něco, co nás může posunout směrem k lepší zaměstnanosti, více produktům a na trhu. je třeba, abychom zachovali eh, ten stejný pohled na malé a střední podniky, který tady zaznívá vždycky, ať už je to v rámci horizontu 2020 nebo ne. To eh, nemůže zůstat v rovině politického prohlášení, to, že tedy malé a střední podniky jsou důležité a je třeba se na to dívat z perspektivy horizontu 2020 a je třeba dát malým a středním podnikům reálnou šanci. A reálnou šanci dokázat něco z dola nahoru. My musíme zajistit to, aby účast malých a středních podniků v těchto programech byla jednodušší. Většina těchto podniků nemá velké, velké sítě po Evropě a mezinárodně a nemají velká právní oddělení, takže opravdu se nemohou specializovat na tyto věci. My si myslíme, že důležité na tomto programu je to, abychom se zaměřili na příležitosti, které nabízí ale zároveň bychom měli hm, otevřít praktické možnosti pro účast těchto podniků. A já budu předkládat v tomto smyslu několik pozměvacích návrhů. Děkuji, slovo má paní kolegyně Makejkovič. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem zpravodajům a já sama se chci omezit eh, na program výzkumu prováděného malými a středními podniky, protože jsem stínovou zpravodajkou pro tuto oblast. Já osobně tento společný program velice podporuji, protože tento program v dnešní době je mimořádně důležitý. V dnešní době, kdy celá řada lidí nemá práci a nemá ani žádnou naději do budoucna. Eurostar program eh, prokázal svou úspěšnost právě pro malé a střední podniky. Tento program je cíleně zaměřen na inovativní malé a střední podniky. My zde v Evropském parlamentu jsme mnohokrát již debatovali o problematice malých a středních podniků a já s velkým potěšením konstatuji, že tento program Eurostar dosáhl konkrétních výsledků v předchozím financovacím rámci a že do budoucna bude snad ještě úspěšnější. Uvedu několik statistických údajů. V prvním období programu Eurostars bylo přibližně 3500 žádostí a asi 800 z nich obdrželo finanční podporu. Takže i zde potřebujeme ještě dále pokročit. Více než 70 účastníků byly malé a střední podniky. Další subjekty to byly výzkumné instituce a univerzity. Klíčový recept eh, úspěchu zde podle mne je to, že se tady postupuje směrem ze spoda nahoru. Není tady žádná daná preference, jaká věda či jaká technologie bude podporována. To znamená, že rozhodujícím faktorem je kvalita projektu. To je rozhodující faktor pro to, aby dostal projekt financování. Eurostar 2 bude mít rozpočet, který bude ještě asi třikrát větší. Díky tomu bude moci financovat mnohem více projektů, což pomůže inovativním firmám, aby dosáhly úspěchu v této obtížné době krize. Nesmíme ale zapomínat eh, na dopady krize, zejména na státní rozpočty. Musíme mít na paměti, že členské státy, některé členské státy musí dělat větší škrty než jiné, a musíme zajistit, aby toto nemělo negativní dopady na eh, výstupy Eurostaru. Také musíme dbát na to, aby nedocházelo k tomu, že když budeme požadovat vyšší účast, vyšší zapojení členských států, možná nebude tolik nesnec, kdo má dělat co. V návrhu zprávy se hovoří o tom, že by se mělo vyhnout takzvanému dvojitému auditu a také e, byrokratická zátěž by se měla minimalizovat. Proto nevím, proč pan zpravodaj navrhuje nárůst příspěvku evropské, evropského příspěvku na administrativní náklady. A proč by členské státy měly provádět eh, střednědobé vyhodnocení? Zapojení jednotlivých účastníků musí být jasně vymezeno. Já se domnívám, že program Eurostar ukázal, jakým způsobem je možné podporovat inovace. Měli bychom v tom i nadále pokračovat a to co nejvíce racionálním způsobem. Děkuji. Prole. Děkuji. A slovo má pan Glant, prosím. Děkuji, paní předsedající, a děkuji také paní kolegyně Cavele eh, za její zprávu. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, jak důležitý je tento program. Metrologický výzkum je velice důležitý pro obchod, výrobu, zdravotnictví, životní prostředí a tak dále. Bez jasného řešení eh, lze těžko jasně definovat eh, činnost. Máme například Galileo eh, a tady přesné měření času opravdu hraje obrovskou roli. E, stačí tedy e, odchylka e, v nanojednotkách a všechno je špatně. Důležitý je tady ten přeskum v poločase. My jsme od roku 2009 zde měli několik proje- tedy, projekty, které jsme podpořili více než 300 miliony eur. Dohromady se účastnilo 22 členských zemích. Komise nyní navrhuje pokračování programu a všichni účastníci to vítají. A zdá se, že tady nebudou významné potíže v tomto záměru. Já jsem se účastnil jednání o balíku eh, Horizon 2020 a já bych chtěl skutečně ověřit že, a zajistit, že Obecná pravidla z horizontu 2020 budou platit také tady. A e, pokud se týče e, příslušného článku, e, tak to je červená nit, za kterou bojujeme v posledních měsících a to bychom měli dotáhnout do konce. Děkuji. Děkuji, pan Rubik. Děkuji, paní předsedající. Eh, také já jsem přesvědčen, že program Eurostars eh, eh, agentury Eureka je řízen vynikajícím způsobem, čili otázka je tedy pro členské země EU. Stavě tento program neměl by rozšířen i na všechny členy Eureky což znamená, že i mezinárodní programy pro výzkum by se mohly takto otevřít malým a středním podnikům. Já myslím, že by to byla velká výhoda. Co se týče administrativních nákladů, o tom jsme hovořili už dopoledne, já myslím, že je to podobné, eh, nebo měli bychom tomu přistoupit podobně jako u toho GTIs, přičemž eh, někdo má administrativní náklady ve výši 1%, jiní mají 6%, čili opravdu eh, by to bylo třeba eh, upravit. Samozřejmě záleží na tom, kolik eh, firem se zapojuje do programu. Pokud je to mnoho firem v jednom programu, tak samozřejmě to také ovlivňuje. A pak je také faktor 25 versus 33 z veřejných prostředků. I tady si myslím, že bychom o tom měli uvažovat. A podobně, eh, jako je tady ta definice desetiprocentního pravidla, to je de facto definice, kde se generuje eh, obrat. Obrat eh, pro malé podniky a podniky ve výzkumu může být trošku jiný než v komerčních podnicích, takže Eh, tady bychom měli být flexibilnější. Zasnělo tady několik různých návrhů, ale v zásadě eh, program Eurostars je de facto vlajkovou lodí mezi modely. Je efektivní, je rychlý a de facto eh, daří se odbourávat byrokracii, jde to všechno rychleji a rychleji s tím, jak postupuje čas a to je vzor pro všechny další programy. Děkuji. Děkuji, Patricia Děkuji, slovo má paní poslankyně Patricia Toja. Děkuji. Já bych také chtěla pohovořit o programu Eurostar. Chtěla bych říci, že mm, jedním z obsahu tohoto návrhu je také vyhodnocení eh, těch střednědobých zpráv, které byly provedeny u Eurostar 1, ať už různými nezávislými experty nebo komisí tak eh, mám pocit, že dokazují, že ten program je velice kvalitní a že Eurostar 2 bude ještě o něco vylepšen, že bude ještě lepší, ale určitě to je program, který ukázal, že jsou zde malé a střední podniky, které jsou velice dynamické a jestliže je podpoříme, jestliže jim pomůžeme zapojit se do nadnárodních sítí, tak jsou to podniky, které jsou schopné provádět inovace prostřednictvím výzkumu. Dle mého názoru tady tato druhá fáze je velice důležitá, je důležitá, abychom ji spustili Eh, jak řekla i celá řada dalších kolegů, musíme se snažit podporovat větší integraci, větší soulad mezi jednotlivými programy, tak abychom zvýšili přidanou hodnotu, eh, která vzniká z toho, když spustíme program nadnárodní povahy. Měli bychom to rozšířit také na členy Eureka. Ano, to jistě považuji za pozitivní věc, jak to navrhla celá řada lidí a i pan zpravodaj. Také bychom se měli snažit ale pochopit eh, a jestli to uděláme i prostřednictvím těch jednotlivých pozměňovacích návrhů, jak ještě podpoříme mm, ten efekt, který má tento program, protože ono tady nejde jenom o to, abychom pomohli těm malým středním podnikům se zapojit eh, do výzkumu, zapojit do této sítě, ale Eh, ve chvíli, kdy už ten výzkum realizují, tak také, abychom jim pomohli v oblasti záruky a v oblasti hledání kapitálu, aby se dostali k tomu kapitálu, k tomu veřejnému kapitálu. Jak tedy mm, zajistit tady tuto oblast? Protože v současné době velice často se řeší právě problém, kde najít investice, kde najít vhodný kapitál. Takže i na toto bychom se měli zaměřit. Také hodně se tady hovoří o zjednodušování. Ano, zjednodušování to v Evropě často opakujeme, ale málo kdy to děláme. Čili i tady bychom se měli soustředit na zjednodušování, vyhnout se těm dvojitým auditům a všem těm zátěžím, které jsou úplně nepotřebné a zároveň ale zajistit, že věci se budou dělat dobře. Protože často čím více komplikujete pravidla, čím více komplikujete jednotlivé úrovně auditu, tak tím více často dochází k různému přechrývání a to nevede k ničemu dobrému. Takže určitě zjednodušit a také věnovat pozornost administrativním nákladům. Já si myslím, že téma administrativních nákladů je velice důležité pro všechny aktivity výzkumu, nejenom co se týče komise, protože často uh, to vypadá, že administrativní náklady jsou nízké, protože se díváme jenom na ty přímé náklady a za zapomínáme na ty externí. Takže to je také velmi důležité téma. Hodně jasnosti, hodně transparentnosti a co nejvíce snížit administrativní náklady když vidíme některé organigramy, třeba i co nám, se k nám dostává z komise, desítky a desítky stran personálu, tak si uvědomíme, že opravdu se nám tady rozjíždí administrativní ústrojí, které je naprosto škodlivé. Takže tohle to jsou všechny ty body, které se tady snažím tak nějak nastínit. Eh, věřím, že se tomu budeme věnovat. Ještě jednou bych chtěla říci, že podle mne tady tato, všechna tato posílená parstverství mohou opravdu přispět a podpořit eh, naše inovaci, podpořit malé a střední podniky, pomoci rozjet se novým podnikům a to by měl být jeden z hlavních cílů v těchto letech tak obtížných, kdy tady máme krizi. Děkuji paní Toja a slovo má pan kolega Eller. Já bych eh, jenom stručně eh, přispěl eh, k argumentům pana kolegy. Já bych ještě tedy Eh, v rámci nebo jménem eh, lidové strany po konsultacích eh, zdůraznil, že toto vnímáme jako balíček. Že to tedy není rozhodnutí zpravodajů, ale je to zhoda. A tu zhodu máme také se socialisty a předpokládám, že i s dalšími politickými stranami. Chceme společný postup, nechceme společné podniky a PPP dělit. Chceme, aby to bylo všechno v jednom balíčku a, e, a integrováno také při jednání o delegovaných aktech, tak abychom to koncem března, začátkem dubna nějak prosadili. A doufáme, že nám budou naslouchat komise a rada. Děkujeme ještě pan eh, kolega Turms. Který... Děkuji a mezi tím dorazil pan kolega Turmes, který je zpravodajem pro tu první zprávu, takže prosím. Děkuji, omlouvám se za podní eh, příchod, ale musel jsem se zúčastnit schůzky domluvené už před dvěma měsíci, kterou jsem nemohl změnit, takže eh, omlouvám se. Budu stručný. Moje zpráva se E, týká toho, jak technologie může pomáhat například také starším lidem, aby mohli vést kvalitní život. Když se tak na to zaměřuje, e, to, o čem tady dnes hovoříme, se mně v podstatě od počátku líbí. E, mezi stakeholdery, s ním jsem hovořil, jsou také organizace seniorů a tím, ti hovoří o střetu mezi tím, aby eh, člověk byl eh, schopen eh, žít samostatně v domácnosti co nejdéle, i když tedy v domovech důchodců máme všelijaké senzory a knoflíky na přivolání pomoci a tak dále. No a potom je tady ta otázka přesunu do nějakého domu s pečovatelskou službou. A seniori říkají, že existuje určité riziko, že technika de facto může vést k jakési jakomusi osamění pod dozorem senzorů a techniky. A výsledkem tedy je to, že eh, lidé tedy mohou být samostatně doma ještě dále, ovšem trpí samotou. Já eh, musím říct, že se v tom zase nevyznám natolik, abych mohl říct, jestli je to reálná hrozba nebo ne, ale eh, Chtěl bych eh, toto prodiskutovat také s ostatními stínovými zpravodaji. Eh, myslím si, že eh, je to otázka nejenom tedy techniky, ale je to pro starší lidi také, jak je udržet ve společnosti. Ano, my máme, já nevím, Skype a všechno možné a, a pro lidi, kteří mají omezenou mobilitu v souvislosti se stářím, Eh, tak eh, jim technika může dopomoci k udržování kontaktu. To je důležité samozřejmě. Pak je tady druhá otázka a kdykoliv eh, tedy hovoříme o technice a IT, komu patří všechna ta data, to souvisí s ochranou soukromí. Já jsem se tím zabýval také u směrnicí, kde jsme hovořili o eh, inteligentních měřičích spotřeby energie. Tam také jsme chtěli, aby ta data byla majetkem toho měřeného. No a další, no, třetí otázka, eh, to je eh, chudoba v Evropě a zdražující se energie. Tady je otázka, jestli to není tak, že ta Eh, technika, která obklopuje staré lidi, jestli eh, nespotřebuje tolik energie, že se nakonec stává přítěží. Eh, já tady předkládám pozměňovací návrh, kde jde o to, aby kdykoliv se přináší nové gadgety, aby byly energeticky úsporné. Tolik tedy k obsahu. Pokud se týče institucionální úpravy, tak eh, já to nemám ještě úplně nastudované, ale je zde otázka, co, co nastane, když jedna členská země se nezapojí, eh, ale přesto bude mít vlastní, řekněme, nějaký velmi inovativní výzkumný ústav nebo podnik, a podle současně nastavených pravidel se potom nemůže zapojit do tohoto programu. Já si myslím, že tyto programy musí být evropštější a že prostě musíme najít řešení pro to, aby pokud eh, eh, aby se prostě eh, nestalo to, že Eh, některý eh, významný výzkumný ústav by byl výstaven eh, politickým náladám aktuální vlády ve své zemi. Já myslím, že ano, my jsme teď jakoby hodili kámen do vody, na, udělali jsme vlny, ale podstatné je, že eh, my jako parlament opravdu máme zájem se toho účastnit, chceme být součástí celého procesu a zejména pokud se týče eh, té institucionální struktury, tak abychom společně také byli u toho. Tolik, děkuji vám. Nyní pan Březina. Eh, za slovo, paní předsedající. Eh, tento program eh, je programem, který je prováděn společně s několika členskými zeměmi. Já mám bohužel tu smůlu, že můj stát se k tomuto programu nepřipojil, ačkoliv ho spolu s panem Turmesem považuji za velice důležitý chtěl bych ocenit práci zpravodaje na druhé straně nesouhlasím s jedním jeho přístupem. tento program totiž eh, má dosavadní výjimku eh, z pravidel pro účast eh, v programu horizon což je a řídí se tak národními pravidly což je věc která k tomuto programu přitáhla do značné míry hodně malých a středních podniků myslím si že eh, eliminace této výhody jednoduchosti eh, udělá možná větší škodu než podřízení tohoto programu striktním pravidlům eh, evropským a horizontu. čili apeluji na pana zpravodaje aby ještě jednou zvážil zda tento přístup přinese do eh, blízké budoucnosti potřebný efekt protože sice možná eh, dosáhneme ideální, shody s pravidly nikoli však eh, kýženého efektu. myslím si že také to řešení pro které tady pan zpravodaj pro vynikající ústav eh, někde v jiné členské zemi eh, která se nepřipojila prezentoval je do značné míry diskutabilní protože v každém případě z takové členské země potřebujeme kontaktní osobu a potřebujeme i rozpočtovou linii která může evropské financování doplnit. děkuji za pozornost. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Děkuji vám. Já už zde nemám další přihlášky do diskuze. Nebo mám? Já eh, nechci jenom doplňovat eh, pana kolegu Přesinu, a já eh, musím říct, že pan zpravodaj přeložil velmi dobrou zprávu, zejména otázka ochrany dat, eh, ta by nám měla ležet na srdci, protože eh, zdravotní údaje o starších lidí, ty jsou předmětem komerčního zájmu a jejich ochrana je tudíž velmi důležitá. My tady například máme program telemetrického eh, sledování tepové frekvence eh, eh, lidí se zabudovaným přístrojem. Čili eh, z těchto telemetrických údajů lze lecos vyčíst a přitom jsou to údaje, které patří k tomu skutečně nejintimnějšímu v lidském zdraví. Čili já si myslím, že ta ochrana údajů Eh, zejména u starších obyvatel, na to je třeba se skutečně eh, zaměřit, poněvadž eh, je to generace, která možná nevnímá tedy toto tak citlivě a možná si ani nedokáže tato osobní data sama ochránit. Takže to bych chtěl zdůraznit, poněvadž o to se také bude odvíjet společenská přijatelnost takových programů. Děkuji a nyní bych chtěla dát slovo komisi, pan Metty, který má slovo několik minut. Děkuji, paní předsedající. Já nechci eh, zopakovat to, co jsem říkal dnes dopoledne k článku 187. My máme na paměti hlavně snahu o zjednodušení a první generace podle článku 185 vedla eh, k společnému modelu v rámci této iniciativy a snažili jsme se také o vyvarování se eh, duplicity s těmi už eh, fungujícími texty. V prvé řadě několik obecných připomínek a potom konkrétní připomínky k této iniciativě jako takové. K článku 185 máme několik připomínek, na které bychom rádi upozornili, jde o audity ex post. Nikdo je nemá rád, nikdo audity nemá rád, to je zcela zjevné, ale zdá se, že finanční nařízení ehm, přiměje komisi zajistit záruku odpovídajícího investování evropských prostředků do těchto typů podniků. Tohle všechno je třeba kontrolovat, což znamená, že musíme eh, jednotlivé kontrolní systémy prověřovat a čas od času provádět i vyhodnocení ex ante. Někdy však budou probíhat i audity ex post. K tomu by neměla být navázána jakákoliv podmíněnost. To by mělo být zachováno, jak to je. Druhá připomínka, ta se týká záručního fondu, který je k dispozici Eh, orgánům eh, Evropské unie, ty, které jsou v rámci článku 185, ale nejsou považovány za tyto orgány. To znamená, že nejsou zde způsobilé, ale někdy v některých případech vysokého rizika existují alternativní možnosti řešení podle finančního nařízení. Zde můžeme najít společně prostředky eh, řešení. U EDCTP, a my vítáme zprávu eh, paní zpravodajky, zde ohledně cílů zazněly určité otazníky. Někteří z vás ale už jsou eh, v tomto parlamentu dost dlouho, že si možná vzpomenete i na zprávu pana van Belsena, který provedl takovou analýzu EDCPT a hovořil o absenci některých cílů týkající se eh, ekonomické efektivity. Pak jsem slyšel, co říkala paní Kavaju ohledně synergického efektu a spolupráce s rozvojovým fondem. K tomu se připojujeme a souhlasíme. Pokud jde o Aerosta 2, o, o čemž se hovořilo intenzivně, tak zde samozřejmě vítáme směřování zpravodaje a příslušné ambice a závazek týkající se integrace tohoto programu se, se zúčastněnými státy. Je to uh, rovněž také ve smyslu uh, programu 2020, je to integrace víc než spolupráce. Pak uh, k rozpočtu. My bychom raději se drželi toho, co už fungovalo v rámci Eurostar 1, 25% za Evropskou unii, což samozřejmě trochu změní eh, podíl financování se zdrojů a podíl financování členských států. Pokud jde o účast členských států, zde bychom si měli trošku udělat jasno v terminologii, kterou používáme, protože v kontextu Horizontu 2020 máme eh, přidružené státy a tento termín má velmi konkrétní uh, význam podle pravidel. Měli bychom se vyvarovat toho, abychom matli, mátli pojmy. Některé země jsou členem Eureka, ale zase nejsou přidruženými zeměmi ve smyslu horizontu 2020. Možná bychom je mohli nazývat jako partnerské země nebo partneři, možná by to vyřešilo celý problém. Další připomínka se týká toho postupu ze zdola eh, ze, eh, nahoru, na to upozorňoval kolega. Eurostar se na tohle nesoustředí. Je to velmi přátelské k malým a středním podnikům, mohou si v podstatě dělat, co chtějí, což je veliký rozdíl u tohoto programu, když to srovnáme s jinými nástroji. A zpravodaj navrhuje kontrolní seznam, kritéria, pomocí niž bychom mohli prověřit, zda lze zúčastněný subjekt, subjekt zařadit, ale to si myslím, že už je kontrola uh, duplicitní, protože si domnívám, že už to máme zohledněno v horizontu 2020. Dostávám se ještě k další připomínce na téma zprávy pana Turmuse kde zde mám tři připomínky. V prvé řadě vítáme to sladění, na které zpráva poukazuje. Je to eh, sladění s Evropským inovačním partnerstvím, na to je potřeba poukázat. Já, a push for stronger engagement of users, tlačit na větší zaangažovanost uživatelů, jak říkal pan zpravodaj, to je určitě výhoda, měli bychom se tímto směrem eh, pohybovat dál. Pak, co říkal pan Březina, zde opravdu vypadá, že je určitý protimluv, protože zde jsou eh, stanoveny ty výjimky a my bychom rádi uplatňovali národní pravidla eh, účasti. To se původně myslelo tak, že by ty uživatelské organizace, které standardně v takovýchto programech nefigurují, by najednou mohly tento program a tuto iniciativu snáze využít. Tímto směrem jsme se chtěli ubírat. A platíme tedy cenu za to, že uh, jsme si dohodli tuto výjimku, ale myslíme si, že to stojí za to. Pokud jde o otevřenost vůči jiným zemím, tak se domnívám, že tato iniciativa je vlastně docela otevřená dalším eh, zájemcům. Není však možné z nečlenských zemí nabídnout účast na těchto společných programech a to zkrátka, protože zde není žádné vyčlenění prostředků na tento účel a jak víte, tak tohle je podmínka podle článku 185. Integrace. Proto se to omezuje na členské státy a nad rámec Evropské unie. Členské státy to musí odsouhlasit. Musíme se držet těchto pravidel. Jak jsem říkal dnes dopoledne, uh, platí, že jsme s kolegy připraveni účastnit se další debaty a odpovídat na otázky poslanců. Děkuji. Děkuji, děkuji vám, pane Metí. A nyní opravdu jenom velmi málo času, eh, abychom dali znovu slovo panu zpravodaji, ale ještě paní kolegyně Karvajo. Já mám otázku eh, v návaznosti na zprávu Vicky Ford. Chci se zeptat komise, zda by nám mohla nějak pomoci v té věci, jak by se mohl uplatnit záruční fond. Pravdu nám dělají starosti ta partnerství EDCTP a záruční fond, zda by bylo možné ho využít. Za nám může komise nějak pomoci v této věci. Bylo by dobré, kdybychom mohli mít nějaké pozměňovací návrhy a nějak analogicky se mohl uplatnit ten záruční fond. Děkuji. A teď opravdu 30, 30 vteřin dávám komisi na odpověď. Děkuji. Tak to budeme ještě o tom hovořit s paní Ford a s paní Carvajo na té technické úrovni. Jsou určité národní rámce a finanční nařízení také má určité rámce. Děkuji. Grazie. Quando Děkuji. Když tedy naleznete řešení, eh, budu ráda, když to sdělíte prostřednictvím sekretariátu také celému výboru. Nyní velmi stručné reakce. Paní Ford tady není, takže pan Ransdorf, Cavela a Turmes. Prosím, pan kolega Ransdorf. Thank you, Chair. I have several remarks on... Děkuji, paní předsedkyně. Já mám několik poznámek k té debatě, která zde proběhla. Za prvé, tady tento postup, tento finanční nástroj představuje takové poměrně delikátní propojení, zapojení a zároveň vzdálenosti. Všichni, kdo známe historii vědy a vývoje, tak vždy problémem číslo jedna byla eh, identifikace určité myšlenky a určité instituce. Nyní máme konečně možnost jít nad rámec těch striktních institucionálních vymezení. A já jsem tady velice rád, že komise připravila tento nástroj a je možné ho implementovat. Druhá poznámka. Jeden z mých pozměňovacích návrhů je zaměřen na problém velmi malých e, podniků. Protože jsou některé podniky, které mají ještě méně než 10 zaměstnanců. Takže to pravidlo 10% se bude jenom velice obtížně aplikovat, velice obtížně provádět. Čili tento pozměňovací návrh by mohl vyřešit tento problém. A já doufám, že kolegové podpoří toto řešení. Třetí věc, třetí poznámka, musíme vyvinout tlak na to, aby došlo ke zlepšení partnerství soukromého veřejného sektoru. To je určitá naše slabina v Evropské unii, když si porovnáme, jak to je například ve Spojených státech. Tady tento finanční nástroj by nám určitě pomohl vyřešit problémy. Čtvrtá poznámka. Naším důležitým zájmem je jít nad rámec hranic Evropské unie abychom mohli spolupracovat se zeměmi východního partnerství a rovněž s Ruskem. Byl jsem informován o tom, že se uskutečnila určitá jednání, určité debaty mezi EU a Ruskem v této věci a že Rusko má veliký zájem na tom, aby se mohlo zapojit do rámce Euroka. Eureka. Za páté. Zaznělo to tady v rámci rozpravy, že ehm, jsem navrhl jakési rozšíření administrativních nákladů. To je jistě chyba, protože takovéto rozšíření se nemá týkat administrativních nákladů, ale účastnických poplatků. Protože v rámci e, těchto schémat je možnost skombinovat fondy různých zemí, takže účastníci eh, překračují hranice jednotlivých zemí a tady toto opatření je tedy zapojeno na to, aby se vyřešil problém s účastnickými poplatky. Děkuji. Děkuji kolegovi Ransdorfovi za takto obsáhlou odpověď a nyní paní kolegyně Cavela. Děkuji, paní předsedající. Já už k tomu nemám tolik eh, co doplnit. Já jsem si poznamenala připomínky kolegů a uvidíme, jestli se nám podaří zpracovat konečné znění. Děkuji vám a prosím pana Turmese. Chcete se ještě vyjádřit? Máte možnost? Já vám ušetřím čas a Eh, budeme mít víc prostoru na jinou debatu. Děkuji. Já vám děkuji za závěry. Eh, skončili jsme přesně. Termín je 4.12. středa ve 12 hodin. ITRE se sejde v 9, zítra v místnosti v sále 5G3. A budete-li potřebovat si něco přenést z tohoto sálu do dalšího sálu, tak tomu prosím učiňte.